Okay, dear colleagues, we should start. Uh, Milí kolegové, měli bychom zahájit dnešní schůzi. Já se domnívám, že už uplynulo sedm uh, akademických minut. První bod na pořadu jednání dnešního odpoledne je přijetí pořadu jednání. Chtěl bych vás požádat, abychom zahájili jednání. Jsou prosím nějaké připomínky, námitky, pokud ne, můžeme pokládat pořad jednání za schválený. Druhý bod. V prvé řadě bych vás chtěl informovat, že sekretariátu Envy došlo k určitým změnám. Emiliano Meroni k prvému první opustí sekretariát a přejde do sekretariátu výboru IMKO. Chtěl bych mu velice poděkovat za podporu činnosti poslanců, členů výboru Envy a popřát mu hodně štěstí v jeho nové působnosti. Chtěl bych vás ještě informovat o tlumočení. Jako obvykle máme k dispozici tlumočení ve 20 jazycích s výjimkou eh, estonštiny, malčtiny, galštiny estonštiny. Co se týče vysílání na eh, webu, tak eh, přístup máte pomocí aplikace e-meeting Průběh jednání bude tedy na webu, můžete nás sledovat na internetu. Chtěli bychom přejít k první diskuzi věci a to je e, výměna názorů s komisí ohledně protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku. Bude to jistě velice živá diskuze a zajímavá debata a já bych hned rád předal slovo komisi. Pan Austin Rowan e, je poradcem politiky vztahu k Olafu, také pan Podlmajer a Georg Rübling a komise má dohromady 10 minut na své prezentace. Máte příležitost si rozdělit eh, těch 10 minut, jak chcete. Máte tedy slovo, můžete nás seznámit s postojem komise. Já vám velice děkuji, přeji vám všem hezké odpoledne. V prvé řadě Rámcová úmluva o nezákonném obchodu s tamákovými výrobky. Článek 15 je legislativa, která má řešit tento problém nezákonného obchodu. Co se týče eh, konference stran eh, v únoru 2006 byla vytvořena pracovní skupina eh, při Světové zdravotnické organizace a snaží se eliminovat nezákonný obchod s tabákovými výrobky. V roce 2007 eh, bylo rozhodnuto vytvořit mezi vládní pracovní skupinu a navrhnout text protokolu. Komise eh, při tomto setkání reprezentovala EU, byli tam zástupci eh, generálního ředitelství eh, Sante a úřadu Olaf. Konečný text byl prezentován na COP5 v dubnu 2012 na konferenci zúčastněných stran. A v prosinci 2013 EU podepsala tento protokol. Tento protokol o mezinárodní úmluvě e, a e, strany potom tento protokol ratifikovaly. Je třeba, aby jich ratifikovalo co nejvíce stran, aby e, to byl vhodný nástroj pro odstranění nezákonného obchodu tento proces je velice důležitý. Máme 29 zúčastněných stran, 28 členských států a Evropská unie. Během několika minut vám poskytnu přehled o tom, proč EU potřebuje tento protokol, ale ještě dám slovo kolegovi Corneliovi, aby vás seznámil, jaký je stav ratifikace v Evropské unii. Děkuji, Austine. Protokol je e, smíšená dohoda, jak to nazýváme v EU. To znamená, že je třeba, aby každý členský stát protokol ratifikoval a také Evropská unie. Proces, při němž Evropská unie rozhoduje o e, interní autorizaci, aby bylo možné vůči OSN ho ratifikovat, e, jsou tedy závěry, které jsou před vámi my jsme toto rozhodnutí také prezentovali na radě a spolupracujeme velice těsně s lucemburským předsednictvím aby eh, tyto závěry byly přijaty co nejdříve. Eh, také se konaly tři zasedání rady a jsme přesvědčeni o tom, že toto rozhodnutí bude záhy přijato. Děkuji. Takže jde o otázku, proč potřebujeme mezinárodní eh, dohodu v boji eh, proti nezákonném obchodu s tabákovými výrobky. Asi 10 miliard eh, ročně ztrácí Evropská unie na daních a celních poplacích. A Eh, uplynulých sedmi nebo osmi letech eh, můžeme hovořit o 70 miliardách eur ztrát. Je to opravdu globální problém, který vyžaduje globální řešení. Nehledě na to, jaká eh, bude přijata legislativa, Eh, tak eh, potřebujeme opravdu silnou legislativu. Je třeba specificky kontrolovat eh, dodavatelský řetězec. Je to obsaženo zejména v oddílu 3. V těchto článcích třetí sekce jde o vyhledávání, o due diligence, o zjišťování, o svobodné zóny a a velice důležité články jsou eh, ty, které se týkají zjišťování a vyhledávání 1998, eh, to je již velice dlouhá doba, ale bohužel tyto problémy jsou stále relevantní. Tenkrát eh, jsme byli pokusy Eh, pašovat 80 eh, milionů cigaret do Španělska. Eh, že takové balení obsahovalo 10 tisíc, abych bylo možné zahájit mezinárodní vyšetřování za součinnosti Řecka a Španělska. Identifikovali jsme výrobce v Severní Karolíně. Je bylo snadné zjistit výrobce, bylo to uvedeno na obalu. A e, potom e, nám bylo řečeno, že byly vyráběny tyto produkty. Winston Sale v Severní e, Karolíně bylo sídlo výrobce. Potom bylo identifikováno, že kde byly vyrobeny tyto cigarety za 15 minut. A e, i ten manažer, který byl za to zodpovědný, bylo to velice působivé i když nebylo možné zjistit, komu byly prodány. V rámci mezinárodního vyšetřování musíte být schopni tedy eh, vysledovat tento dodavatelský řetězec. Bez toho to není možné vyřešit. Proto tedy to vysledování je důležitá součást. A další důležitou součástí je due diligence. Je třeba znát ty eh, zákazníky je eh, určitý eh, zákazník v Ženevě, měl eh, malou kancelář a počítače a 600 milionů dolarů byla hodnota zboží, které za rok prodal. Nebylo možné ho zjistit. Máme právní ustanovení proti praní špinavých peněz. Sledujeme bankovní účty a proto je velice důležité, ti, co prodávají tabákové výrobky, musí znát ty své klienty. Máme jeden eh, důležitý případ, kdy byly tabákové výrobky přes Rinku pašovány na území Evropské unie měli jít přes Arménii eh, a přes eh, ukrajinské trasy nákladními automobily. My jsme zjistili, že 75 eh, kontejnerů bylo naplněno skutečným tabákem, ne odpadním tabákem, takže to se týkalo eh, hodnoty 77 milionů na eh, clech a daních. A dále spolupráce s Brazílií. Bylo nám řečeno, že zjistili, že lidé v Brazílii byli zapojeni do organizace těchto obchodů na základě bankovních účtů. Nemáme z Brazílii žádnou dohodu o vzájemné pomoci. A zjistili jsme, že jenom jeden členský stát e, má takovou dohodu Z Brazílií. Je to Nizozemsko, ale Nizozemsko nebylo zapojeno do tohoto případu, takže jsme nemohli požádat o pomoc. Protokol o mezinárodní spolupráci je proto nesmírně důležité. Absolutní nutnost a my jsme si jistě, že to bude eh, velký přínos pro Evropskou unii v boji proti organizované zločinnosti a proti ztrátám eh, na úniku daní. Děkuji vám. Pan Rowan a nyní mají členové výboru příležitost eh, klást své otázky. Týčí Sent má svého zástupce také v sále. Pokud máte nějaké specifické otázky, potom pan Dominik a Filip Borkovský jsou připraveni odpovědět na vaše otázky. Doposud mám dvě žádosti o slovo. Pan Florenc nejprve. Já jsem ještě nikdy nezažil, že by to byla komise tak zastoupena za celých 26 let. To je velice slibné znamení. A to by bylo dobré, že se to tedy dále bude vyvíjet. Já jsem to pochopil tak, že je to otázka ratifikace protokolu. A dnes ráno, tedy není ještě patrné, že by byl ratifikován. Snad byste k tomu mohl něco říci. Chtěl bych se ještě zeptat na dohodu, která se týká tabákových koncernů. Měli jsme eh, s tabákovými koncerny poněkud eh, nesrozumitelnou dohodu. Člověk si to představuje tak, že státní zástupci uzavírá smlouvy s mafií na tomto místě bychom okamžitě toho státního zásobce propustili. Já to prostě intelektuálně nemohu pochopit. Snad mi to vysvětlíte, proč to dnes potřebujeme. Je možné, že to tak v minulosti bylo. Je to možné, já to nekritizuji. Ale já jsem si myslela, že máme směrnici o tabákových výrobcích, všichni jsme na tom tvrdě pracovali a vytvořili jsme dobré nástroje, a ten mezinárodní protokol proti pašování je tady. Proč eh, vysloveně s firmou Philips Morris? Proč s nimi musíme uzavírat smlouvu? To je mi proti srsti, milá komise. A je tu také zpravodaj za komisi. Eh, víte, jak proti nám bojovali bez konce a my s nimi teď uzavřeme smlouvu, to tedy překračujeme demokratické chápání. Ale možná se mýlím, možná je stav věci úplně jinak. Říkám jenom, jak to pocituji, snad mi pomůžete. A co vlastně dělají s tou spoustou peněz? když uzavřou takovou ďábelskou smlouvu, tak je to spousta peněz. Co dělají s těmi penězi a co dělají s těmi penězi v členských státech? Mě by opravdu zajímalo, eh, co se děje s těmi penězi v mé zemi, co se z toho financuje. Snad mi třeba pomůžete, eh, a, nebo bych uvítal eh, písemné vyjádření. Děkuji, děkuji. A dále, Messie Paňo. Ano, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, nejprve eh, pár věcí bych eh, konstatoval a pak mám tři otázky ke komisi. Víme, a říká to Světová zdravotnická, eh, pardon, zdravotnická organizace, je, že nějakých 12 miliard cigaret ročně je předmětem nezákonného obchodu a e, dokonce je významné procento z těchto cigaret z legálních, od legálních výrobců. A kdo z toho těží, to bych rád věděl. Za druhé, e, bojovat proti nezákonnému obchodování s tabákovými výrobky je opatření pro veřejné zdraví. Vy jste připomněl daňové ztráty. My je odhadujeme v Evropském e, parlamentu na nějakých 12 miliard eur ročně. Takže Světová zdravotnická organizace se domnívá, že e, nejúčinnějším způsobem se tomu bránit by bylo nezávisle detekovat a dohledávat tyto tabákové výrobky a proto je tady tento protokol, e, který byl již podepsán 54 státy světa a 20. prosince 2014 i Evropskou unii. Ale do dnešního dne teprve a jenom tři státy tento e, protokol ratifikovaly. A proto jsem toho názoru, že je velmi závažné, velmi důležité, aby Evropská unie učinila maximum proto, abychom eh, mohli mít eh, co nejdříve oficiální ratifikaci, abychom omezili eh, či přímo vykořenili nezákonný obchod a zvýšili tu detekovatelnost a vyhledávatelnost výrobků. A teď bych se chtěl zeptat na to, jak je to s článkem 15 ohledně detekovatelnosti a jak toto koresponduje s tímto protokolem. Za druhé, nezákonný obchod uvnitř Unie za posledních šest let vyrostl o 30 Jak vysvětlujete toto zvýšení, když zároveň byly přijaty dohody mezi Unií a tabákovými výrobky proti, bo, eh, na podporu boje proti nezákonnému obchodování s tabákovými výrobky? Náš kolega Florence také teď hovořil o spolupráci eh, v boji proti eh, padělání, která byla E, domluvena například s Philip Morris a v červnu loňského roku. Eh, tady eh, vlastně země opustili spory s Filip eh, Morisem za předpokladu, že v následujících dvou, 12 letech budou přijata konkrétní opatření. Ta to dohoda bude za chvilku u konce platnosti. Mě by zajímalo, zda členské státy chtějí tuto situaci nějak analyzovat. U nás ve výboru pro rozpočet rozpočtovou kontrolu jsme měli za zavřenými dveřmi komisařku, která nám řekla v únoru, že v květnu předloží hodnotící zprávu, teď už je září a já jsem ještě žádnou hodnotící zprávu nezahlédl, takže se opravdu domnívám, že je opravdu vysoce urgentní, aby tady bylo ze strany Evropské komise dokázáno, že existuje více transparentnosti v, boj, v opatřeních eh, na podporu boje proti eh, nezákonnému prodávání eh, a padělané, eh, padělaných výrobků a my jsme tady měli také příslušné eh, příslušná usnesení a chceme, aby to už konečně začalo platit. Děkuji. Paní Rivas je další. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vy jste nám vysvětlil, jak významný je tento protokol a my jsme pro jeho ratifikaci aby e, tedy se připojily členské státy a také Unie, aby se zvýšila transparentnost. A řekl jste, že jde také o podporu mezinárodní spolupráce proti E, trestné činnosti. Zároveň si ovšem klademe otázku, jak řekl teď kolega Perni, jak to vypadá se součinností e, dohod e, s Filip Morisem konkrétně. Víme, jak se věci vyvíjejí a jak vidíte, žádat po fabrikantech, aby zajistili tu detekovatelnost a vyhledávatelnost těch eh, cigaret, tak to je opravdu nepříliš, nepříliš eh, dobré, nepříliš realizovatelné, protože by byli sami proti sobě. Vy vlastně tady dáváte Filip Morisovi určité pravomoce, eh, aby oni pak sami řekli, ne, tyhle cigarety nejsou od nás, takže nebudeme platit žádné daně. A druhá věc, prohlasovala se směrnice o tabákových výrobcích, a kdo ji teď atakuje? No je to právě Philip Morris. Takže my máme dohodu, která nás propojí s Philip Morrisem a s dalšími a zároveň tady prostě nemáme nějaký nezávislý institut, který by se zabýval tím, odkud které cigarety pocházejí a za třetí nás někdo atakuje. Měli bychom hovořit jednoznačně a jasně. Tady chci nějaká vysvětlení. A ještě jedna věc. Jaká je vlastně role OLAFu mezi námi a OLAFem? by přece měla existovat eh, spolupráce. Olaf by měl kontrolovat eh, dohodu eh, s, Filipem, s Filip Morrisem a s členskými státy. A já si kladu otázku, co Olaf vlastně učinil, aby se e, tady nějak dobral odpovědi, proč dochází k zvýšení nezákonného obchodu. Takže ano, já jsem pro ratifikaci e, toho protokolu, ale e, hovořme jednoznačně o těch dohodách. Proč vlastně ty dohody existují? Jako kdybychom měli být nějakým způsobem propojeni s tabákovým průmyslem. Možná, že třeba si vymyslet něco jiného, ale víte, ono Ono to bylo vlastně také v dohodě a nikdy jsme to nevyužili, ten nezávislý institut na kontrolu eh, detekování eh, původu cigaret. Takže já kladu otázku, jak to vlastně Olaf všechno myslí. Děkuji. Děkuji vám, signore Zofoli. Děkuji, pane předsedo. pašování tabákových výrobků, to je nějakých 10 miliard eur ročně. Už to bylo řečeno, e, ztrácíme kromě toho i zisky na daních, takže jedna cigareta z deseti, jedna z vykouřených e, cigaret z deseti e, se v loňském roce dostala tedy z černého trhu. Já souhlasím s tím, že musíme rychle najít nějaká řešení na evropské a mezinárodní úrovni je eh, snad možné a je to určitě zásadní, abychom bojovali proti eh, těmto eh, situacím. Cesty pašoráků jsou vlastně mezinárodní a protokol představuje určitě krok ku předu. Zároveň ale je také třeba myslet na bezpečnost a zdraví E, občanů. Cigarety, tabákové výrobky přivádějí e, smrtelné choroby a právní nástroje, které máme k dispozici, se zatím neprokázaly jako dostatečně účinné aby bylo možno e, efektivně bojovat proti nezákonnému obchodování s nimi. A kromě toho ještě ty jednotlivé propagační aktivity a osvětové aktivity směrem ke spotřebitelům, no tam bychom se měli e, soustředit především na e, nové technologie, které dnes e, přinášejí velice novátorská řešení, co se týče té detekovatelné, detekovatelnosti obča- cigaret a obecně tabákových výrobků. Už toto existuje u potravin a měli bychom vlastně stejná opatření také přijmout u těch nepotravinových výrobků jako je třeba právě tabák a tabákové výrobky. Doufejme, že Itálie, která je první zemí eh, ve výrobě tabákových výrobků, že si tam také všichni uvědomí, že ta detekovatelnost eh, eh, výrobků je zásadní otázkou. Je třeba myslet samozřejmě i na důsledky pro zaměstnanost a ve článku 8 protokol hovoří o té Mm, detekovatelnosti, ale já se ptám na lhůty. Myslíme také na nějaký celoevropský systém v této oblasti a nebo zase znova se budeme muset spokojit s 28 národním systémy se všemi omezeními, které to představuje. Děkuji. Paní Dornáno je další, prosím. Děkuji, pane předsedo. Přirozeně E, ten postup e, posílit boj proti obchodování s tabákem z, z důvodu zdravotních, to je něco, co můžeme jenom e, uvítat a já doufám, že nám také ještě komisař E, vysvětlí nějaké věci. Když se podíváme na článek 5 o fungování e, Evropské unie, tak návrh rozhodnutí rady e, se nezdá být kompletní. Spolupráce justice, policie a bezpečnost v unii vyžadují, aby se šlo nad rámec toho, co protokol nabízí. Takže já se chci odrazit od odstavce 2 článku 67 a vzhledem k tomu, že tady nejsou kontroly na vnitřních hranicích, se kladu otázku, otázku, jak lépe kontrolovat eh, obchody eh, výrobců eh, tabáku, když vlastně vnitřní hranice nejsou posíleny členskými státy. A chci ještě říct, co tady zaznělo již od celnic od celních orgánů Francie a Německa a v tom smyslu, že se výrazně snižují příspěv, poplatky, daňové příspěvky z tabákových výrobků a pak je tady ještě otázka koherentnosti kontrole eh, vnitřních hranic v obchodní oblasti. Na posledním zasedání eh, ve Štrasburku jsme v tomto směru také hlasovali o zásadním eh, dokumentu a je třeba v tomto směru E, věci ještě promyslet. Protokol hovoří o transitních, e, transitních zemí a dohoda o e, usnadnění výměn naopak hovoří proti těmto kontrolám, které by měly být odlehčeny či dokonce zrušeny. A to všechno nahrává nezákonnému obchodování. Nezdá se vám, že je prostě příliš slabé tady na internetové obchodování aplikovat stejná opatření. A další otázka, táže se, zda chce komise ještě eh, konkrétními prováděcími předpisy podpořit a implementaci tohoto protokolu. Například eh, jde o definici logistického řetězce, eh, která by mohla být rozšířena na maloobchod a o tom také hovoří článek 7 protokolu. Já se obávám nicméně, že na maloobchod se bude toto vztahovat velmi obtížně. Chápu, že protokol je dobrý v boji proti e, nezákonnému obchodování s tabakovými výrobky, ale nezdá se mi, že by to bylo úplně efektivní. E, předseda, chce ještě někdo přispět do rozpravy? Má někdo nějaké dotazy? Pokud ne, tak bych dal slovo opět komisi, aby mohla reagovat na otázky a připomínky ze strany členek a členů našeho výboru. Thank you. Děkuji. Doufám, že mám všechny otázky, snad je zodpovím. První otázka se týkala eh, postupu ratifikace. Ano, znění protokolu bylo dohodnuto v Solu v Koreji v roce 2012 v listopadu a protokol byl předán k podpisu v lednu 2013. Evropská unie podepsala protokol v prosinci 2013 a 54 stran jej dodnes podepsali. Devět stran ratifikovalo také protokol. A protokol se stane mezinárodní, součástí mezinárodního práva 90 dní poté, co 40. smluvní strana jej ratifikuje. Proto je třeba to prosazovat a je to důležité i pro členské státy a Evropskou unii, aby eh, byl dostatečný počet eh, smluvních stran. Jedna z věcí v protokolu, která je velmi důležitá, eh, je, a já jsem slyšel na, odkazy na dohodu s Philip Morris, na systém vyhledávání. A to je jediný systém, který v současnosti existuje. Protokol předpokládá, že dohledávání a bude zavedeno čtyři roky po schválení smlouvy. Tedy i když bychom to docílili do konce příštího roku, to znamená, že bychom se museli hodně snažit, pět let poté teprve začne ten systém vyhledávání fungovat. A jak budeme postupovat do té doby? Celá představa dohledávacího systému bylo vlastně zjistit eh, pachatele trestné činnosti a dohoda s eh, Philip Morris a dalšími výrobci cigaret, znamenají, že to nejsou žádné dohody, ale jsou to právně vynutitelné smlouvy. A o tom může také rozhodovat soud, takže oni jsou povinni vyhledávat své produkty. Viděli jsme obrovský pokles v výrobě legitimních produktů, ale od eh, zahájení, platnost, zahájení tedy využívání této dohody. A oni také zmínili, a ten, že ten problém narůstá a proč se tak děje. Eh, odpověď je jednoduchá. Dochází k, eh, využi- k používání lacených pašovaných cigaret. Jsou, existuje velké množství padělých cigaret z Číny, a existují zóny volného obchodu, kde, a známe zejména jednu, kde je 17 továren, které vůbec nejsou kontrolované. Pokud to zboží jde na vývoz, tak místní vláda je naprosto spokojená. Vyváží obrovské množství cigaret do Evropské unie, které jsou falešně popsány. Takže když eh, se na nákladním listě objeví například trička, tak ve skutečnosti jsou to všechno cigarety v obrovském množství. A můžeme říci, že systém vyhledávání určitě funguje. Otázka systému, který by byl pro vyhledávání, který byl nezávislý. Samozřejmě my budeme, protože jsme ratifikovali protokol, budeme souhlasit se všemi podmínkami, včetně odkazu na nezávislost, pokud je o vyhledávání, ale jsme si dobře vědomi toho, že to je věc, kterou bude třeba také převzít. Pokud jde o TPD, kolegové z DG Santé se toho ujmou. DG Santé. Děkuji. Děkuji, Ostine. Jsme rádi, že jsme se mohli vrátit do parlamentu, zejména do výboru Envy, kde jsme vyjednávali eh, směrnice o tabákových eh, výrobcích. Je to dvě otázky byly směřovány na DG SANTE. Jedna se týká vztahu mezi článkem 15 a protokolu o nelegálním obchodování. První komentář podle našeho názoru článek 15 a protokol o nelegálním obchodu jsou naprosto v souladu. Zavádějí, článek 15 zavádí, zavádí systém eh, vyhledávání v, v Evropské unie, unii pro produkty určené na evropský trh a to se předpokládá také v protokolu o nelegálním obchodu, který jde o něco dál v některých eh, prvcích například v mezinárodní spolupráci, která se nepředpokládá v článku 15, ale to podle našeho názoru je samozřejmost. Tedy podle našeho názoru bychom řekli, že jakmile článek 15 bude transponován a realizován v členských státech, tak splníme svou povinnost eh, implementovat eh, článek 8 protokolu o nelegálním obchodu. A to bude velmi pozitivní krok vzhledem k mezinárodnímu společenství. Druhý komentář týkající se vztahu článku 15 a protokolu o nelegálním obchodu. Jak to vypadá v současnosti s eh, implementací článku 15? Jak víte, Rada a Evropský parlament rozhodli, že systém vyhledávání by měl existovat pro cigarety a další produkty do roku, do roku 2015. My jsme provedli studii provedetelnosti, která v roce 2013 prokázala, že systém vydávání je možný v Evropské unii, což je o něco složitější, protože běžné strany protokolu to budou zajišťovat. Máme celou řadu eh, případů přezraničního obchodu a je třeba řešit tedy také přezraniční obchodování. Provedli jsme první konzultace o studii proveditelnosti, nyní spouštíme druhou studii a předpokládáme schválení prováděcí legislativy, která je předpokládána v článku 15 do léta 2017, což by poskytlo členským státům a výrobcům asi dva roky, aby mohli realizovat ten systém vyhledávání, který musí existovat eh, do května 2019 pro cigarety a o dva roky později pro další tabákové výrobky. výrobky. Tolik mohu říct se zatím ke vztahu článku 15 a protokolu o nelegálním obchodování. Byl tu ještě jeden komentář, jak budeme postupovat, co se týče prodeje přes internet. Zdá to není významný zdroj nelegálního obchodování. Evidentně tomu tak je, ale prozatím nelegální obchodování přes eh, internet je malým zlomkem celkového prodeje v Evropské unii, protože řada členských států již podnikla kroky proti internetovému obchodování. Dva komentáře. První z nich, internetový prodej bude pokryt eh, opatřeními v oblasti vyhledávání. Žádný produkt v Evropské unii nemůže být prodáván bez opatření týkající se vyhledávání, a to se týká i také internetu. A za druhé, směrnice o tabákových výrobcích předpokládá možnost pro členské státy buď zakázat internetový prodej přes hranice úplně, anebo předpokládá možnost zavést přísný kontrolní režim, kdy dodavatel musí mít eh, registrovanou provozovnu v eh, příslušné zemi určení tam, kde jsou produkty prodávány v souladu se směrnicí o tabákových výrobcích. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A pan Grote naznačil, že bych chtěl také přispět naší diskusi. Myslím, že je dobré, že máme takovouto schůzi o provádění v Evropském parlamentu a že jsme si vyhradili čas a snažíme se, abychom si uh, našli místo na pořadu jednání. Je to velice důležité i o implementaci rámcové směrnice o vodě a znamená to, že parlament se má mnohem více zaměřovat na otázku, jak se ta legislativa provádí. Pan kolega Florenc se toho právě dotkl dotkl se té směrnice o tabakových výrobcích a málo kdy jsem něco takového zažil. Legislativa ohledně CO2 také včetně testů, to jsme projednávali společně, ale nikdy to vyjednávání nebylo tak tvrdé jako o směrnici o tabákových výrobcích. Lobby je také velice silná a prováděla netransparentní lobismus, ale já bych se chtěl zmínit o prodeji přes internet a o nové e, formě prodeje, a to jsou ty tekutiny pro elektronické cigarety. Je to divoký obchod, není regulovaný a je nadále tak rozšíření nebo dělají něco členské státy. Implementují stávající legislativu, aby byly připraveny. Tenkrát v parlamentu to byl opravdu velmi sporný bod, tedy otázka, jak budeme v budoucnu přistupovat k elektronickým cigaretám a také jak eh, bude možné dostat prodej do správných kolejí. Víme, že hodně tekutin pro elektronické cigarety pochází z Číny a také nevím, jaké tam jsou standardy které zajišťují kvalitu. Za to odpovídá eh, standardům v Evropě. To podlehá legislativě o potravinách. Jsem zvědavý na vaši odpověď a v budoucnu bychom si na to měli vyhradit více času a upozornit kolegy, že toto není nějaká okrajová záležitost, ale to patří ke každodenní činnosti poslanců eh, sledovat, jak se ta legislativa provádí. Eh, jinak eh, se usneseme na některých věcech, je to krásná legislativa, ale eh, už nejde tedy o to, paní, děkuji paní Rivazi, také eh, naznačila, že bych chtěla ještě zareagovat, ale já bych chtěl eh, říci, že eh, poslanci přednesli své příspěvky a teď je na řadě komise. Paní Rivazi sice dostane čas na krátkou dobu a potom se obracím na komisi, aby zareagovala na ty otázky a připomínky. Paní Rivazi. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já jsem položila otázku, na úlohu OLAFu a odpovědi jsem se nedočkala. Druhá věc, pokud jde o dohody, které váží komisi eh, s firmou Philip Morris, 90% je na členských státech a 9,7% z rozpočtu Evropské unie. A moje otázka je, jak se využívají v boji proti nelegálnímu obchodování, protože vidím, že to narůstá a přesto jsou členským státům a Evropské unii poskytovány finanční prostředky. Můžeme mít větší transparentnost v této věci. A nyní se vracíme ke komisi. Máte slovo. Dobře. Za prvé, než eh, odpovíme tu otázku, pokud jde o internetový prodej, komentář ke kolegovi Dominikovi. Samozřejmě internetový prodej by podléhal všem ustanovením protokolu a to by velmi stěžovalo provádění obchodu, protože byste měli znát eh, své zákazníky a sledovat produkty. Takže to jsou podstatná omezení. Pokud jde o úlohu Olafa, Olafu, tak předám slovo Janu Groblingovi. Za chvilku otázka. 90% jde členským státům a 10% Evropské unii. V souvislosti s Evropskou unii tedy prostředky, které přicházejí do rozpočtu, jdou rovnou do rozpočtu. A tady žádný earmarking není povolen, nejsem z DG budget. Bylo nám řečeno několikrát, že není možné ty prostředky nějakým způsobem předurčovat. A členské státy využívají tyto prostředky v boji proti nelegálnímu obchodování. A samozřejmě nakonec e, jsou předány ministerstvu financí, které rozhodne, rozhodne o tom, jak se prostředky naloží a skončí ve státním rozpočtu. A Eh, například Rakousko využívá tyto prostředky pro konfiskaci produktů, ale komise nemůže nějakým způsobem zavazovat členské státy k tomu, aby nějakým způsobem využívaly ty, tyto prostředky na boj s nelegálním obchodováním. Děkuji, pane předsedo. Doplním to, co řekl Austin eh, na, jak odpověděl otázky. Já jsem Georg Dubling a pracuji v OLAFu v, v celní oblasti a v oblasti boje proti pašování cigaret. To nelegální obchod nebude eh, zlikvidován jedním jediným opatřením. Je tu celá řada dílčích eh, prostředků, jak to řešit a komise schválila sdělení, kde je vytvořena strategie, jak se dostat tedy k jádru tohoto jevu. My tuto strategii nyní realizujeme v úzké spolupráci s členskými státy a já vás seznámím s hlavními body tohoto sdělení a strategie. Velká priorita je ratifikace protokolu, o tom jsme hovořili dříve. Je to jedna z našich priorit při boji s nelegálním obchodováním jak uvedli, je tu také ten prvek vyhledávání, pokud je o směrnice o tabakových výrobcích, ale kromě toho jsme si vědomi, že musíme být přísní, pokud je o vynucování. A čísla zabavené, zabavených produktů se celkově snižují. Snižují se výrazně u zboží zabaveného společnostmi, které byly zde uvedeny. A zabavující orgány informují komisi v roce 2006 měli 160 zabavených, milionů zabavených cigaret, to číslo, to číslo se snížilo o 30 milionů. Tedy tam došlo skutečně o pokles o, o 85%. Také máme novou laboratoř, kterou využíváme Zdokonali jsme naši statistiku, organizujeme celou řadu společných celních operací s celními zprávami v členských státech. Minulý týden eh, jsme byli informováni o úspěšné operaci v baltských zemích, kde bylo zhruba asi 13 milionů cigaret a parlament podpořil iniciativu, kterou Olaf spustil před několika lety a s radostí vidíme, že plénum parlamentu podpořilo nový legislativní návrh reformovat eh, nařízení, které umožňuje celní správě komunikovat mezi sebou v boji s podvody. Jsme rádi, že to členské státy a parlament schválili a je to významný krok pro posílení našeho postavení a tímto dostáváme nový nástroj pro boj s nelegálními tabákovými produkty. Pokud je o Philip Morris, co se stane, řada otázek tento zazněla, jak jste správně řekli, dohoda v této podobě vyprší v červenci letošního roku, příštího roku a musíme uvažovat o tom, jak budeme postupovat dále. Jsme v kontaktu s členskými státy a členské státy jsou v první řadě v boji s nelegálním obchodováním a podle jejich zkušeností s touto dohadou tedy tyto zkušenosti byly tedy zapracovány do našeho hodnocení a bude to zveřejněno, jakmile bude hotové. A chci vyjasnit, že komise se rozhoduje, zda požádá o prodloužení. To je věc, která je nyní zkoumána a nyní nevyjednáváme o tomto, ale jeden z klíčových prvků, kterým se musíme pečlivě zabývat, jak jste správně uvedli na začátku, dnešní situace se velmi liší oproti situaci, která existovala před 10-12 lety. Dnes eh, jsme na cestě k protokolu, o kterém jsme hovořili, a je třeba to vzít v úvahu, abychom dospěli k hodnocení a to není probíhá a komise bude samozřejmě informovat parlament, jak my dospěme k určitému výsledku. Děkuji. Thank you. Yeah, DJ Sante. Děkuji, DJ Sante. Chcete pokračovat? Já vám velice děkuji. Domnívám se, vy jste se ptali na elektronické cigarety, článek 20. Rád bych odpověděl na tuto otázku. Jak všichni víte, článek 20 nese opravdu rukopis Evropského parlamentu. Byla to především myšlenka parlamentu, abychom regulovali eh, tento produkt jako potřební zboží. A měli bychom se nechat vést třemi zásadami. První zásada je taková, že zboží, které jde na trh, by mělo vyhovovat bezpečnostním standardům a standardům dobré kvality. Nemělo by to vést k podpoře eh, kuřáků mladých lidí, lidé, kteří začínají s elektronickou cigaretou, eh, se možná v pozdější fázi stanou kuřáky. Dále potřebujeme více informací o tomto novém výrobku, protože přicházejí pravidelně nové vědecké studie, ale na trhu se také objevují nové výrobky, takže pokračujeme v monitorování tohoto trhu. Já jsem opravdu velice rád, že mohu říci, že všechny členské státy Eh, aktivně spolupracují na provádění této směrnice. Státy se také snaží eh, implementovat článek 20. Týká se to například pravidel ohledně přeshraničního mezinárodního obchodu. Některé se snaží zakázat obchod s tabákovými výrobky. Někdy jsou tedy určitá omezení, co eh, legislativci mohou dělat, například prodej nezletilým. Některé členské státy zvažují zákaz prodeje nezletilým a také se zabývají otázkou eh, cigaret bez eh, nikotinu, které dnes padají do směrnice pod o tabákových výrobcích. V současnosti pracujeme eh, o, na zprávě o eh, cigaretách, které se, eh, se s opakovaným plněním a o těch odpadech, které při tomto plnícím zde procesu vznikají výrobci elektronických cigaret Karet a i dovozci nám mají poskytnout více informací. Myslím, že se nacházíme na dobré cestě. Obecně za to eh, jít eh, pokud máte nějaké otázky k provádění, tak se rád k implementaci vrátím. Pokud eh, máte zájem již nyní, můžete se podívat na naši webovou stránku. Máme tu plány implementace pro všechny projekty do roku 2016 a docela dobře plníme tento harmonogram, například prováděcí akty ohledně označování eh, přijdou ještě dříve a průmysl bude mít dostatek času ještě před rokem 2016, takže bude moci novým pravidlům o obalech přizpůsobit eh, své eh, výrobní procesy. Bude to k dispozici dvou týdnů, takže 7 až 8 měsíců bude mít průmysl k dispozici před lůtou transpozice. Děkuji, děkuji. Pane Rowan, jete si něco doplnit? Ne, je to naprosto v pořádku, děkuji. Chtěl bych vám tedy poděkovat. Děkuji zástupcům úřadu OLAF a DG Sante, že jste se s námi podělili o svých názorech a skutečnostech v souvislosti s protokolem o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky. Byla to velice živá diskuze a jsem eh, přesvědčen, že to nebylo naposled, když jsme se setkali, abychom o tom diskutovali nejenom na půdě tohoto výboru, ale i v jiných výborech protože eh, na eh, této důležité tematice eh, průběžně pracujeme. Děkuji, že jste se zúčastnili naší schůze a rád bych přešel k dalšímu bodu na pořadu jednání a předávám předsednictví našemu předsedovi panu Laviovi. Okay, we can... Uh, Dobře, můžeme pokračovat. Dalším bodem je představení zprávy EPRS, tedy zprávy o nákladech na neexistenci Evropy ve věcech právní úpravy vodohospodářství. Mezi námi je zástupce generálního ředitelství a já vám hned eh, dám slovo, pan Jordan Výkonný ředitel eh, DG e PRS má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se jmenuji Jordan, to je pravda, jsem výkonným ředitelem pro provádění evropské přidané hodnoty v DG EPRS. Hovořím poprvé na půdě NV. Děkuji za tuto příležitost. My jsme již působili v mnoha výborech a představovali jsme tam zprávy, ale ještě ne ve vašem výboru. Naše hlavní poselství eh, spočívá v tom, abychom výborům eh, dali eh, doložené nástroje, zejména co se týče ex ante, ex post odnocení a posuzování dopadu. A to jsou ty hlavní nástroje, které používáme. Kvantifikace, probíhají výzkumné projekty o nákladech, kde ne existuje nebo nepůsobí Evropa, e, vycházíme z evropské přidané hodnoty a ekonomických přínosů. Když e, e, působí Evropa, nás zajímá postoj Evropského parlamentu alespoň 1,6 trilionů eur bychom mohli spořit, kdyby Evropa působila v této oblasti. Výzkum to dokládá, že e, takového vysokého zisku můžeme dosáhnout. Co se týče projektů a činnosti, kterou jsme učinili za uplynulého období, je taková e, směsice analýz ex post a e, prospektů budoucí práce Richard Sejbr byl zpravodajem výboru Envy a také jsme se v posledním legislativním období setkali s koordinátory. Byli jsme pošádáni, abychom se hlouběji zabývali otázkami provádění, otázkami implementace. Naše zpráva Náš úkol je posuzování dopadů, sledování nákladů a přínosů a přitom jsme zohlednili náklady na provádění, administrativní zátěž a naše kalkulace ukazuje, že minimálně 2,8 miliardy ročně jsou přínosy. Před letem jsme eh, dokončili toto grafické zobrazení a pokud eh, dovolíte, vyzvu experti, kteří se podíleli na podstatné části té zprávy, aby nám to zjištění vysvětlili. A ještě předtím máme krátkou videoprezentaci, asi čtyři minuty. Sice jsme naráželi na technické problémy, doufali jsme, že budeme mít anglické titulky ale snad to bude pochopitelné, netrvá to déle než čtyři minuty a potom dáme slovo našim expertům. Děkuji. Děkuji. E, já si myslím, že můžeme začít s tím videem a pak dát slovo autorům. Commercial fishing, energy production, manufacturing, transport and tourism.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 This way, the EU would save billions of cubic meters of water and save approximately 25.8 billion euros annually. Thank you for video and... Děkuji za to video a teď dáme slovo autorům prezentace. To je pan Stefan Schauer a pan Hop Williams. Prosím. Ano, děkuji vám. Já jsem Rob Williams, takže velmi stručná prezentace ohledně toho, co jsme měli zkoumat. Pak to stručně vysvětlíme, jak jsme to prováděli, schrneme témata, kterým jsme se věnovali, trošičku rozšíříme obrázek, který jste získali eh, v průběhu toho videa a kolega potom eh, popíše naše nejzajímavější zjištění. Takže když se podíváme na to, eh, co bylo naše zadání, jak eh, řekl Joe, je to vlastně takový eh, smíšený pohled na to, co bude následovat a co již proběhlo. V té druhé části tedy, jak se podařilo implementovat legislativu a pohled dopředu, znamená odhad nákladů a výnosů toho, že bychom se věnovali některým prázdným místům v té implementaci. Dívali jsme se spíš dozadu, e, protože tam je samozřejmě k dispozici více údajů, více čísel a tak dále. Takže velmi stručně, jak jsme to celé provedli. V podstatě jsme proběhli e, celou literaturu, e, to jsou ta jednotlivá zjištění o dopadech, studie o dopadech, e, prostudovali jsme příslušnou legislativu a zároveň také na národní studie, e, tak jak státy se, zjišťovaly, jak se jejich legislativa implementuje a také jsme hledali zdroje v, v vědeckých knihovnách. Nejprve jsme se snažili vtisknout jakousi koncepci celého toho, eh, celému tomu rámci a e, zjišťovali jsme, zdali celý ten cyklus je i v jednotlivých částech dostatečně pokryt legislativou, především tam, kde si ten, tu pozornost nejvíce zaslouží. A pak jsme také prostudovali jednotlivé směrnice, e, co e, měli zajišťovat a mají zajišťovat a jaká je realita. Tam jsme hodně vycházeli z těch studií o implementaci a o dopadech. Pak jsme srovnávali naše zjištění s dokumentem komise z roku 2012 s takzvaným blueprintem a dívali jsme se na tu rámcovou e, směrnici o vodě. I komise sama e, se domnívala, že je zajímavé a důležité e, drobit Eh, zkoumání, do jaké míry se směrnici daří naplňovat. A jak ve videu eh, zaznělo, je tady několik oblastí, kde ten pokrok nebyl takový, jak eh, jsme se domnívali, nebo jak, jaká byla naděje. Pak tady je prostě pět případových studií, kde se, jsme se soustředili na ty případné problémy či nedostatky na oblasti s těmi případnými bílými místy. Takže velmi stručné schrnutí těch klíčových témat, o která šlo. Rámcová směrnice o vodě byla implementována v roce 2000 a to do značné míry změnilo charakter legislativy o vodě e, a od odtud se šlo vlastně nad rámec toho, co je lidskou interakcí s cyklem, ale zabý, začalo se zabývat vlastně i samým cyklem. E, přistupovalo se k tomu z hlediska řek a vodních toků, které neznají hranice a e, které, a ta jednotlivá povodí a rozvodí představují mnohem víc než to, co je obsaženo, dejme tomu, v jednom státě. E, cílem, jak bylo také ve, ve videu řečeno, e, je dát vodě určitý jasně e, definovaný statut do roku 2030. Tady jsou vlastně tři klíčové parametry či části. Nejprve kvalita, která se týká prezenc, přítomnosti nejrůznějších látek, škodlivých látek, pesticidů a tak dále, potom také e, tepla, e, konkrétně e, z odpadních vod z různých továrních zařízení a potom vlastně se to týká schopnosti vody vyhovět potřebám pitné vody a tak dále. A to, ta třetí část se týká interkonektivity řek, která může být narušena e, například přehradami, vodními nádržemi a tak dále. Toto je e, ilustrace pokrytí jednotlivých směrnic, kterými jsme se zabývali. Když se podíváme na ten pravý roh dole, tak tam je to rozděleno vlastně do těch tří částí. E, rozsah, e, kvalita a kvantita. A jak vidíte, kvalita je oblast, která je předmětem co nejvě, největšího množství směrnic a ta rámcová směrnice o vodě e, zahrnuje všechny tři aspekty. Takže myslím, že máte alespoň stručně přehled o tématech, o která šlo a Stefan se s námi teď podělí o, tě, o ta nejzajímavější zjištění, e, ke kterým jsme dospěli. Děkuji Robe za to, že jsi tady vytvořil takový rámec pro to téma a já se teď tedy budu zabývat těmi zjištěními. Takže za prvé, e, legislativa o vodě v Evropě má dlouhou historii a za posledních 40 let došlo k řadě nových skutečností. Vytvořilo se velmi extenzivní soubor legislativních nástrojů a také se dospělo k pokroku v některých oblastech. E, myslím si, že to vlastně kulminovalo v té směrnici o vodě, E, která byla e, vedena řadou cílů e, týkajících se udržitelnosti a především zdraví lidí. Jsou tady nejrůznější požadavky ohledně transparentnosti a vykazování tak, aby bylo možné lépe stanovovat cíle a dosáhnout jich. Ten pokryk, který byl evidentní z kraje, se promítl do snížení znečišťování v 80. a 90. letech, ale následně se ten pokrok e, omezil. To je výsledek těch šetření, e, která jsme e, provedli na základě studia těch studiích o dopadech uplatňování směrnice. Takže to je také třeba e, vnímat z další skutečností. Cíle e, směrnice o vodě tak trochu změnily naše chápání e, ekosystému. My jsme si mysleli, že v minulosti jsme už situaci trochu zlepšili, teď zjišťujeme, že je třeba vykonat víc. Pouze 50 vody v Evropské unii je na úrovni či nad úrovní toho co nazýváme tou správnou, tím realizováním těch cílů znečišťování stále zůstává poměrně vysoké eh, provodní eh, faunu a floru. Eh, a pak musím říct, že čím více provádíme monitoring, tím více zjišťujeme, že tady existuje takové Eh, ho něco, co bychom nazvali chemický koktejl ve vodě, kde je velmi obtížné stanovit eh, rozsah rizik a jeho interakci s dalšími systémy. Eh, dále se snižuje také spodní, úroveň spodních vod a pak velké rezervoáry a mokřady vlastně tak, jak jsou eh, nastaveny, neumožňují vytváření velkých eh, vodních systémů v Evropě. Byla přijata určitá opatření pro řešení té nedostatečné situaci, ale nejsou dostatečně cílená, nejsou také e, efektivní z hlediska e, ceny, takže se spíš nacházíme v situaci, kdy je sklenice e, pro některé z poloviny plná, pro druhé z poloviny prázdná. To hodnocení komise, ten blueprint z roku 2012 před představuje poměrně e, široce koncipované e, schrnutí všech těch výzev a tam jsme nenašli něco, co by výrazného, důležitého, co by chybělo. A teď, když se podíváme na ty jednotlivé prvky, které Rob popsal, kvalita, e, kvantita a zvláštní aspekty, jak si vedeme, co se týče politik a případné implementace těchto politik. Takže nejprve kvalita vody. Tady existuje úspěšná koncepce v teorii, to znamená ten kombinovaný eh, přístup z hlediska environmentálních norem a kontrol emisí, jak na úrovni Unie, tak na národní úrovni. Nicméně víme, že tady je nevyváženost v užívání těchto nástrojů, je tady nějakých 50 eh, eh, norem od doby, kdy byla směrnice uvedena v platnost, ale eh, kontroly emisí Eh, k těm nezačalo docházet po eh, vstupu v platnost této směrnice a pak tady máme ještě další směrnice o průmyslových emisích, e, o zprávě vody a tak dále. A těm se nepodařilo v této věci příliš e, zlepšit situaci. Pak jsou tady nové znečišťovací látky, farmaceutická e, rezidua a další znečišťovací, znečišťující látky, mikroplasty a další. Ten blueprint Evropské komise se soustředil na nedostatečné informace a my jsme také e, zjistili, že ty nedostatky v implementaci na úrovni Unie nejsou v tomto dokumentu dostatečně zohledněny. A teď e, kvali, e, kvantita vody, to je vlastně nová velká výzva tak eh, směrnice, rámcová směrnice obsahuje určitá minimální, určité minimální požadavky, včetně oceňování, ale ne vše je ještě implementováno, ne vše je eh, plně využívané a Eh, hodně eh, velký objem implementace je ještě před námi, jsou tady velká šedá bílá místa eh, v Evropě a příliš málo se stimuluje snížení spotřeby vody. Takže tady si myslíme, že je důležité lépe integrovat tuto politiku a strategie, evropská strategie pro větší efektivitu zdrojů je také nutno v tomto směru upravit. Blueprint dále soustředuje velkou pozornost na aspekt kvality a také zdůrazňuje význam těch implementačních pokynů, ale my jsme ještě neprokázali e, jejich efektivitu. Je tady celá řada těch pokynů, ale samozřejmě zůstávají dobrovolné a je obtížné zjistit, do jaké míry se dá Eh, určit, že jsou opravdu eh, využívány a vedou k eh, těm žádaným závěrům a cílům. A teď ohledně toho rozsahu, tady ještě méně požadavků, jsou tam prostě obecná pravidla a pak jsou tady ještě, je tady zdůrazněno užívání těch Eh, finančních stimulů eh, eh, implementace je poměrně nákladná a strategie, které by byly nízkonákladové, nejsou vždy dostupné. Našli jsme tady možnost lepší integraci těch, pro lepší integraci těch koncepcí a pro posílení těch implementačních nástrojů, tak aby bylo především možno mobilizovat financování a e, tady bude zapotřebí mnoho prostředků. A speciální e, či spatial elements, na to se blueprint příliš nesoustředuje. E, jde o to orámovat ty investice i do infrastruktury a správně také tady činí propojení e, s směrnicí o záplavách, která je v té první fázi implementace a s zemědělskou politikou. Pokud bychom to měli nějak shrnout, tak ta zjištění ohledně implementace jsou taková, že eh, implementace je pomalá a nekompletní, eh, nákladová eh, efektivita těch opatření není vždy jednoznačná a jasná a zdá se, že se dá předpokládat, že tady se na tomto základu dá obtížně schánět financování či investice do těch velkých operací, které jsou zároveň zapotřebí. Propojení s dalšími politikami, eh, konkrétně s, s řízením eh, případných záplav a ze zemědělstvím je, nepo, eh, je nedostatečné a také kontrola látek způsobujících znečišťování a kontrola emisí obecně není úplně uspokojivá. Když se podíváme na perspektivu do budoucna, když se tedy podíváme ku předu, tak eh, my jsme se zabývali určitými tématy, eh, která byla stanovena v tom eh, pracovním dokumentu ekonomické nástroje, farmaceutická rezidua a dospěli jsme k hodnocení určitých oblastí, kde se domníváme, že je prostor pro nějaké budoucí aktivity ze strany Unie, a která jsou e, zároveň i e, opatřeními, která by byla nákladově efektivní. Jde tedy o vytvoření Eh, určitých standardů pro lepší spotřebu vody a eh, i určité, eh, určitá měřidla, která by také měla hrát svou roli. Druhá věc je zlepšení těch koncepcí a opatření a lepší koordinace na úrovni Unie, tak, aby se lépe dařilo realizovat e, cíle, e, to znamená lepší nástrojů, e, je zapotřebí lepších nástrojů, aby se identifikovaly zastaralé, zastaralé vodní nádrže, zastaralé přehrady a je tady zapotřebí také lepšího, lepší zprávy při eh, zprávě těch eh, projektů. Určitá část projektů najednou selhala v nějaké fázi, protože došlo eh, k tomu, že se proti tomu výrazně postavili určité specifické skupiny občanů a v závěru je třeba také mobilizovat lépe financování prostřednictvím E, těch fondů soudržnosti a e, dalších fondů. V neposlední řadě je také třeba posílit kontrolu e, měření těch znečišťovacích vlátek, dát to do souladu s normami pro kvalitu vody a skutečně realizovat ten kombinovaný přístup tak, jak je definován ve, směrni, v rámcové směrnici o vodě lepší koordinace na eh, regionální, národní a unijní úrovni, té jsme se příliš nezabývali v naší studii, ale zasloužila by si samostatnou eh, studii. A teď eh, s těma opatřeníma, která navrhujeme, musíme hovořit jasně, naš práce, naše práce vychází z dostupných údajů a měla by být vnímána jako ilustrace toho rozměru spíš než jako to hodnocení Eh, dopadech, o dopadech, tím spíš, že některé monitorování není, eh, je velmi obtížné a dokonce eh, nevhodné a u některých parametrů, u některých případech nejsou data ani k dispozici. A náklady a výnosy se dají také eh, efektivně hodnotit tím, že se eh, že se bude tedy požadovat eh, určité minimální požadavky na ty sprchové hlavice, na kohoutky, na měřidla. Tady by se skutečně dalo výrazně ušetřit v domácnostech v Evropě a přitom by ty investice nebyly až tak nebyly by až tak vysoké, představovaly pro celou Unii něco kolem jedné miliardy eur. A pak e, jsou tady ještě have made some estimation about the restoration potential available in the European Union based on three countries. Takže tady u těch záplavových území jsme se uh, věnovali eh, třem nejvýraznějším územím. Je to asi 8,8 eh, desetin eh, milionů hektarů, což je nějakých 10 plochy Zase musíme si uvědomit, že toto je propojeno s ekosystémy a je třeba zajistit, aby v těchto oblastech byla lepší retence vody a eh, aby zase došlo k lepšímu, lepším dodávkám. neposlední řadě je důležitý i eh, benefit pro eh, cestovní ruch a 39 milionů eur ročně by představoval, by byl benefit do roku 2030 a tady by do roku 2030. Do roku 2030 by šlo o investici ve výši 362 miliard eur. Eh, no, eh, to znamená, tam by bylo třeba zakoupit ta, eh, ty plochy a také tam instalovat příslušná zařízení. A tady vidíme, jak vyšší ceny e, samozřejmě vedou i k nižšímu užívání vody, snižování spotřeby. Měli bychom si ovšem uvědomit, že e, nižší spotřeba vede krátkodobě k vyšším cenám, protože máme určitou infrastrukturu, která se nezmění velmi rychle a e, jsou tady ty fixní náklady, které nelze obejít. Takže ono by šlo také o to vlastně nově koncipovat celý ten systém e, vodohospodářství a na to myslíme. Myslíme také, že je důležitou otázkou, kdy toto případně nastartovat. E, teď je možná vhodná, vhodný okamžik vzhledem k tomu, že výrazně narostla, zestárla ta infrastruktura Eh, ve, eh, v Evropě. Takže tady je eh, to povodí Dunaje, které je velmi rozšířené, pokrývá řadu států a zde se pracovalo na definici potenciálu. Je to 1,8 milion hektarů, které mohou být využity pro Belgii a Francii je to 8,8 milionů hektarů, což je tedy další důležitý údaj. Poslední případová studie se týká těch, toho posílení kontrol mikropolutantů a farmaceutických reziduů, které se objevují ve vodních tocích, takže tato opatření by nám mohla eh, nějaký, eh, ušetřit nějakých 9 miliard eur ročně napříč Evropou. Investiční náklady, eh, ty se těžko definují, kvantifikují. A samozřejmě jde o to, že také třeba Eh, myslet na to, že určité případné náklady na nový design eh, produktů nejsou do toho zahrnuty. V závěru musím říct, že my jsme prostě eh, se věnovali těm výzvám, které byly obsaženy v blueprintu komise, ale nakonec vnímáme trochu odlišně ty, ty možná, ta možná řešení. Myslíme si, že tady existuje potenciál pro Evropskou unii při kontrole emisí těch polutantů je také možné lépe šetřit s vodou s minimálními požadavky na normy eh, na vnitřním trhu a je tady také možnost mobilizovat eh, eh, právě ta zátopová, zátopové oblasti. A to jsou určité slibné perspektivy. To, co jsme vám tady prezentovali, Eh, jsou tedy ta naše zjištění na nejvyšší úrovni, pak jsou tady také určité přílohy, které, kterými jsme doplnili svoji studii, jsou tam různé eh, fact sheets ohledně implementace jednotlivých opatření a vyzýváme vás tedy k tomu, abyste se na to zamysleli. Předseda, děkuji a teď můžeme dát slovo našim členům výboru. Matias Grot jako první. Ano, děkuji, děkuji velice za tuto prezentaci. Legislativa o vodě se eh, začala rozvíjet už v roce 2000 a já jsem velkým zastáncem, ale myslím, že od toho cíle, který byl definován v roce 2000, jsme ještě velice vzdáleni ale ta legislativa se musí provádět v členských státech. Já jsem komisi velice vděčný, protože komise nenaléhala na to, aby se tupě přebírala legislativa, ale společně moderovala ty procesy. Děkujeme a e, já e, se obracím na generální ředitelství Envy a EMS tady e, hrozilo řízení pro porušení smlouvy a já jsem nikdy nezažil, že komunální politikové potřebovali policejní ochranu, když jeli na zasedání komunálního parlamentu. Přes 2000 pracovníků lodinic a asi 2000 zemědělců se ocitlo v aréně a šlo o legislativu v oblasti vody Evropské unie. Je třeba se tedy zaměřovat nejenom na tuto legislativu, protože máme velkou plošnou spotřebu. Dále jde také o na Naturu 2000, ochranu ptactva a podobně. A co se týče obcí, tak se to dotýká jejich zájmů. Některé obce vůbec nejsou schopné ani jediný metr čtvereční eh, ve vlastní oblasti naplánovat a bude to pro ně obrovská výzva. Posílení rozvoje venkova, Natura 2000 a také rámcová směrnice o vodě se tím zabývají a to bychom měli mít stále na paměti. Chtěla bych komisi vysloveně poděkovat za citlivý přístup v tomto případě svým chováním se komise postarala o možnost eh, dalších kroků. To bylo velice chytré. Na jedné straně eh, zástupci průmyslu, na druhé straně zástupci zemědělství a že se podařilo dosáhnout pokroku. To byla opravdu velice napjatá situace. Já bych si přál, aby eh, nebylo nutné prosazovat tyto zájmy, aby komunální politikové odjíždili na jednání s policejní ochranou, aby vlastně prováděli evropské eh, ekologickou legislativu, co se nesmí nikdy dostat tak daleko. Thank you. Děkuji. A nyní paní Hoken. Děkuji mnohokrát. Za prvé samozřejmě děkujeme autorům za skvělou zprávu a mohu říci kolegovi Matiasovi, že máme dobré zákony a měli bychom se zeptat, jak zařídí, aby ty zákony byly uplatňovány. Já potřebuji odpovědi od komise, protože komise odpovídá za legislativu EU. Určitě je. Takže se netvařte, že byste byli překvapený. Ale ano. A důležitá věc ve zprávě je, že to prostě nefunguje. A celou dobu, co jsem byla v parlamentu, a je to mé třetí volební období, my jsme o tom jednali a já to znám z Dánska. Bylo to uvedeno v OSPě, že bychom se měli zbavit všech nebezpečných látek do 25 let. A v roce 2015 eh, padlo rozhodnutí v rámcové směrnici o vodě a bylo to o něco skromnější. Je třeba zajistit dobrý ekologický statut. A my jsme měli sdělení od Potočníka a také od předcházejícího komisař, že to není splněno. Několikrát jsme to slyšeli. A v této zprávě vidíme, že to stále neexistuje. Jsou tam veškeré chemické látky. Rada ministrů z životního prostředí byla naprosto upozaděna zemědělstvím a bylo řečeno, že není potřeba nic dělat. A pokud komise bude i nadále absolutně pasivní, tak eh, se jim to nepovede. A, a proto bychom skutečně chtěli slyšet od komise, protože zde máme skvělá doporučení. A já jsem si jistá, že jste to také přečetli. Ta celá problematika je zde pokryta a vy jste opravdu rádi zodpověděli na ty otázky protože byste nebyli vždy schopni na to takto odpovědět, protože tedy komise vždy tvrdila, že je potřeba být připraveni naplňovat kvalitní legislativu, která existuje. A to, po čem se zde volá v této zprávě, je to celá jasné, jasné výsledky, jasný stav a velmi dobrá doporučení. Takže jeden po druhém, jaké jsou záměry komise, co se týče řešení situace. My jsme slyšeli, že do října 2015 má být všechno v pořádku a máme na to asi měsíc. Tak eh, říjen bude asi za týden, tak já vám dám rok, ale prosím, odpovězte a jsem si jistá, že kolega Matias Grote mě bude podporovat. A, a také se těší na dobré eh, odpovědi komise. Děkuji mnohokrát. A nyní paní Müller. Já vám velice děkuji. Chtěla bych také velice poděkovat za prezentaci této studie. Bohužel jsem přišla trochu později a musím se s ní ještě blíže seznámit. Ale neskrývám, že jak jako zástupkyně zemědělství v Německu jsem eh, měla v detailu problémy s prováděním vodní směrnice a také Vím, že se tato směrnice provádí různým způsobem v členských státech a také se různým způsobem provádějí její kontroly. Takže stojím před otázkou, co udělá komise s touto studií, co nás ještě očekává a jak by toto velké množství peněz eh, mělo být poskytnuto konec konců jste se o tom také zmínili, že by se měly vytvářet poldry eh, v povodí Dunaje. Já eh, žiju v blízkosti Dunaje a znám tuto diskuzi, ta je velice intenzivní mezi zemědělci. Navrhuje se tu spolupráce se zemědělci, anebo jak eh, se převede eh, tato záležitost do vlastnictví státu, to by mohla být zajímavá výzva. A kdo by to měl všechno financovat? Obecně to vypadá tak, že měřící body se mohou také různým způsobem hodnotit v 28 členských státech. A určitá kritéria tudíž nejsou srovnatelná. Ráda bych se od vás dozvěděla, zda budete usilovat o stejné standardy eh, ve všech členských státech, anebo zda jste vycházeli z údajů z jednotlivých členských států. Děkuji vám. Thank you Děkuji. Paní Bolan. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme výzkumné službě. Určitě je za výzkumem hodně práce a, a zde volání po povinném využití měření, vodoměru a s odkazem na rámcovou směrnici vody v naší zemi se velmi progresivně platí za vodu z formou paušálních poplatků. Takže pokud jde o dostupnost vody, vy jste hovořili o úsporách pro domácnosti, ale také jste hovořili o vyšších cenách, abyste motivovali lidi, aby používali méně vody. Já bych uvítala větší bádání o motivaci a vzdělávání spíše než trestat lidi, protože voda e, není zase tak e, pružná veličina, pokud je o úspory, pokud je o eh, různé přístroje a zařízení, otázka dostupnosti a také analýza sociálních nákladů pro rodiny, to by mělo být posuzováno, pokud jde o veškeré výzkumy týkající se nákladů na vodu. Děkuji mnohokrát. A nyní dám slovo komisi pan Pavel Misika, aby nás eh, eh, seznámil s názorem komise na tuto studii. Dobrý večer, děkuji za slovo, pane předsedo. Jmenuji se Pavel Misiga a jsem eh, vedoucí podělení provodu. A chci vyjádřit vděčnost. Myslím, že je to zajímavá studie, zejména hodnocení ex post se ubírá e, směrem názoru komise, pokud jde o stav realizace směrnice. My jsme zveřejnili zprávu o provádění, předložili jsme to radě a parlamentu v březnu, kde jsme analyzovali podobné otázky i na úrovni jednotlivých členských států a ta zjištění jsou velmi podobná zjištěním této zprávy. Co se týče hodnocení ex ante případných opatření, jsem rád, že ta studie se soustředuje na oblasti, kde je komise aktivní. Komise připravuje iniciativy na využívání vody strategické použití farmaceutických přípravků v životním prostředí, nástroje pro ekooznačování a ekokoncepci. A to je velmi důležité a závěry poskytnou eh, cené podněty pro tyto iniciativy. Co se týče další, dvě, další dvou oblastí, eh, tvorba cen a údolní nivy, a přístup s nimi související, tak jsme přesvědčeni, že to je integrováno ve, v rámcové směrnici o vodě a o povodních a je implicitně požadováno, aby členské státy se při realizaci zabývaly těmito přístupy. Chtěl bych zmínit, že načasování této zprávy je velmi významné, je velmi dobré, protože jsme na konci prvního realizačního cyklu u rámcové směrnice o vodě, kde je ta realizace dělená do šestiletých cyklů a my jsme na konci prvního cyklu. A členské státy připravují řídící plány pro povodí řek a ty by měly být dokončeny do konce tohoto roku, takže tyto zprávy mohou také přispět tomuto procesu i další, jako i další hodnocení. A to by mělo pomoci členským státům eh, definovat problémy a řešit je. Také se domníváme, že tato zpráva může podpořit i proces hodnocení eh, rámcové směrnice která je, který je naplánován na rok 2015. My jsme, 2019 my jsme zahájili už první kroky a hodnocení druhého plánu zpravování povodí řek a spolu s dalšími hodnoceními souvisejících politik, jak přispívají e, realizaci regionální politiky, zemědělské politiky a také zahájíme další ekonomické analytické studie u ekonomické hodnoty vody a vodohospodářských služeb a ekonomická prospěšnost evropské vodohospodářské politiky a náklady na její nerealizaci. Takže některá fakta z této zprávy budou určitě převzata. A budeme rádi, pokud to bude eh, považováno za cené, tak jsme připraveni poskytnout eh, zpětnou vazbu. Je tu určitě jsou tu určité metodické rozpory, ale to jsou v podstatě drobnosti. Je to velmi zajímavá zpráva a i ta doporučení jsou zajímavá. Pokud je o doporučení, Myslím, že bylo dobré rozlišovat ta doporučení, která se obrací na evropské instituce, na evropskou úroveň, kterou je možné, která je možné realizovat na evropské úrovni a ta, která jsou relevantní pro členské státy, protože to, to co tady vidím, jsou většinou doporučení pro členské státy, aby implementovali velmi kvalitní současnou legislativu. A vy zmiňujete ty problémy a já bych chtěl uvést, že existuje proces, který se snaží vyvažovat mezi byčem a cukrem a je tu celá řada případů porušování, která jsou eh, v současné době projednávána u vodohospodářské legislativy, ale máme tu také celou řadu aktivit, které podporují členské státy ale myslím, že to, co vidíme snad poprvé, je monetizace případné, případných přínosů, pokud bude řádně vodní legislativa eh, implementována. A to je jeden z eh, argumentů členských států. Implementace směrnice je nákladná. A my zde vidíme významné ekonomické přínosy, je průměrně odhadováno ročně, že ten přínos je 25 miliard euro. A to je více než to, co členské státy investují do naplňování rámcové směrnice o vodě. Takže doufáme, že pokud využijeme tuto studii a budoucí studie, které plánujeme, tak budeme schopni ukázat členským státům, že investice do implementace se vyplatí a existují peněžní i další společenské přínosy pro plnění rámcové směrnice o vodě, aby evropské vody byly v dobrém stavu. A tato politika nejen zlepšuje kvalitu života, ale také podporuje ekonomiku a pokud bychom toho nedosáhli, tak bychom omezili svůj ekonomický růst a ekonomický potenciál. Skončím tímto, ale jsem připraven hovořit o specifických opatřeních a doporučeních, co může komise udělat, co je možné udělat pro to, abychom realizovali doporučení ve studii a hovoříme i o dalších aktivitách, společná realizační strategie, podpora inovace, přístup k financování a přístup k financování pro další šťastné subjekty. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji. A nyní Eh, požádám autory studie, aby zodpověděli závěrem některé otázky a komentáře od poslanců. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dvě věci eh, bych chtěl zmínit, případně na ně odpovědět. Souvisí to s územním plánováním a tlak na půdu, nutnost eh, nakoupit půdu, aby bylo možné ji obnovit. To je eh, významné téma v kontextu směrnice a já jsem si kladl otázku nákladu na odkoupení půdy a je to velmi nákladné a je otázka, zda je nutné kupovat od eh, zemědělců půdu aby bylo možné je revitalizovat. A není to vždy nutné. Existují příklady, kdy zemědělci jsou součástí řešení. A jde o změnu zemědělského provozu na té půdě. A obnova údolních niv znamená vytvoření No, místní ekonomiky, která by těžila z těchto opatření a znamená to i vytvoření pracovní místa, která jsou potřeba. Před, představuje to velký objem práce a je třeba, aby ten přístup byl zaměřen na rozvoj, tedy další rozvoj těchto regionů. To je reakce na poznámku že by rozvoj už nebyl možný, kdybychom se eh, dívali na vodohospodářskou eh, legislativu a legislativu na ochranu životního prostředí. To jsou ty bezpřístupové zóny, kde se nic nesmí stát, tak to není. Takže to, to je postoj, který je, je třeba změnit a vychází to ze řady studií. My jsme spolehali na ne všechny členské státy, měli jsme některé případové studie, obnovení údolních hněv, například e, Sigma plán u řeky Selt v Belgii, ochrana před povodněmi. Je to velmi nákladný projekt a byla tu snaha tedy vybudovat znovu hráze a postupovat jinak. A legislativa z Granel, která vytvořila vlastně rámcový plán obnovy e, u dolních niv, u řek a samozřejmě Dunaj, který vychází e, z práce WWF a program pro Dunaj. Další věc, kterou bych chtěl zmínit, je naše doporučení, do jaké míry se to týká členských států a do jaké míry se to týká evropských institucí a jejich úrovně. Větší zásahy jsou na úrovni evropských institucí, souvisí to s eh, ekodesignem, to jsou nástroje, které vycházejí z vnitřního trhu a také povolování výrobků. Co se týče eh, toxičnosti a, nebez, a rizikovosti z hlediska životního prostředí. Takže i to představuje manévrovací prostor a obnovování údolních niv je věc, která, se, která řeší územní plánování, to je v kompetenci členských států, ale také je tu snaha zkoumat alternativy pro lepší management a vytváření lepších nástrojů pro financování. A často se to týká financování. Evropská unie má řadu významných finančních nástrojů, které by mohly být využity v této oblasti. A myslím, že Rob chce také zareagovat. Chci zareagovat na vodoměry, na měření spotřeby vody. My jsme se zabývali skutečností, že spotřeba klesá pokud platby vycházejí z měřeného množství vody. To je vlastně jediná věc, kterou jsme se zabývali podrobně. A uniky ze systému také snižují náklady pro Tedy snižování úniku snižuje náklady pro eh, vodohospodářské podniky. Tedy pokud máte měřenou spotřebu vodu, která není zadarmo, ale která je tedy kdy se voda vrací tedy do systému. A není to věc, kterou bychom eh, řešili podrobně, ale máme určité doklady z hlediska vody. A úspora vody, využívání méně vody je pozitivní věc. Ale v členských státech v Evropě nedošlo k této změně je to věc, která trvá určitou dobu, ale na to skutečně nejsme schopni úplně reagovat. Děkuji. Poslední požadavek paní Auken. Ano. Opět se obracím na komisi. Monitoring. Co děláte? Vy neprovádíte ten monitoring. Dohnali jste členský stát k soudu zatím? Protože a tam je třeba to udělat, je to zcela konkrétní a je to také v doporučení. Farmaceutický průmysl, to, to, je, to by byl velký zisk, kdybychom něčeho dosáhli. Evropská strategie by měla být eh, připravena před deseti dny. A co se stalo? Já vím, vy jste se zbavili Catherine Day, ale stále se nic neděje. A je to velmi nákladné, když se podíváme na tu zprávu, ale vy jste měli toto předložit 12. září, tedy předložit farmaceutickou strategii Evropské komise. Děkuji mnohokrát. Děkuji za tu otázku. Pokud jde o povinnost eh, monitoringu. Máme tu řadu prvků v naší strategii. Jedním z nich je, že spolupracujeme s členskými státy a vyvíjíme určitou orientaci, jak správně monitorovat, ale pro ty státy, které to neprovádějí, tak máme také tedy případy porušování smlouvy a zjistili jsme, že není, nezajišťují žádný monitoring a měli jsme řadu bilaterálních jednání, abychom tyto věci projednali a vysvětlili. Takže nyní očekáváme dru- druhé řídící plány pro povodí řek a uvidíme, jak systém monitoringu je vytvářen v členských státech. Budeme to opět hodnotit a na tomto základě budeme buď eh, posilovat technickou podporu a nebo zase se pustíme do řízení o porušování smlouvy, když nejsou splněny požadavky směrnice. Pokud je o farmaceutické přípravky, vidíme zde povinnost, kterou požaduje zákonodárce před dvěma lety. A my pracujeme už byly provedeny přípravné práce, veřejné konzultace, workshopy zúčastněných subjektů a nyní jednáme s příslušnými složkami, zejména z DG Sante a dalšími, pokud jde o rozsah těch politických opatření a nyní vyhodnocujeme jednotlivé politické možnosti a ta iniciativa je součástí plánu komise. Věříme, že budeme schopni toto splnit. Můj odhad je asi do jednoho roku, protože to není tak jednoduché, jak by to mohlo vypadat. Je tu celá řada vědeckých nejistot a nejasností, metody vyhodnocení environmentálního rizika zatím neexistují. Existují také metody monitoringu, které nejsou vyvinuty pro některé látky a pro některé skupiny látek. Prostě nemůžeme navrhnout něco, co není e, možné realizovat. Ale mezi tím v diskusi s členskými státy vidíme, že řada členských států podniká kroky, a soustředuje se na možná ne efektivní řešení, nicméně e, činí kroky a podporují spolupráci s nemocnicemi, a podporují programy zpětného odběru léků a investují do eh, takové, eh, řešení eh, do nových technologií čištění odpadních vod, která, jsou velmi nákladné, ale je to určité řešení. Takže se těmi věcmi zabývají a my jednáme a konzultujeme členské státy jak bychom mohli rozšířit eh, tuto praxi na další členské státy? Jak se mohou členské státy učit ze zkušeností jiných v Nizozemsku, v Německu, ve Francii, než bude strategický přístup eh, rozvinut a schválen na evropské úrovni takže to možná není úplně uspokojivé, ale vy, zdá se, že vy si myslíte, že se nic neděje, tak to úplně není. Provádíme analytickou práci, která je nezbytná pro schválení evropské politiky a současně podporujeme členské státy při realizaci těch kroků, které je možné podniknout již nyní a které minimálně částečně řeší tento problém. Děkuji. Děkuji mnohokrát a můžeme uzavřít naše jednání pro dnešek a uvidíme se zítra ráno na dalším jednání výboru Envy v 9 hodin.